a Lukaševiče. Tímto je uzavřena rozprava. Dostáváme se k jednominutovým projevům podle článku 163 jednacího řádu. Jako první má slovo kolegyně Estaras Feragut. Děkuji, pane předsedo. V roce 2011 komise eh, se eh, zavázala k zákonu o přístupnosti, dostupnosti. Chci připomenout členským státům, že jsou zde určité min, určitá minima, aby osoby s postižením měly přístup ke všem službám obecně, ať je to doprava, školství, ať je to pracoviště, ať jsou to nové technologie, tedy ke všemu ve společnosti. Takže zde existuje studie o sociálně-ekonomickém dopadu těchto nových opatření, které mají zlepšit hm, tuto dostupnost služeb a zboží pro tyto osoby s postižením. A je to studie, která se snaží vyvážit eh, výhody nebo hovořit o výhodách těchto opatření. A tato studie měla být eh, hm, předána v roce 2013, byla zadána v roce 2012 a my pořád ještě její výsledky neznáme. A proto apeluji na komisi a apeluji na parlament, aby co nejdříve, abychom dostali tuto studii, tak abychom mm, eh, eh, mm, abychom viděli, jaké eh, pozitivní dopady to má, když tyto osoby s postižením mají přístup ke všem těmto službám. Děkuji. Děkuji kolegyně Estaras Feragut a nyní je na řadě kolega Gerek. Děkuji vám. Má slova budou eh, apelem na předsedu Evropské rady. Eh, pan Tusk se rozhodl eh, uzavřít polskou uhelnou společnost, eh, protože poskytuje levnou energii. Polská vláda by si to měla uvědomit a měla by jednat v oblasti naší energetiky. A nemůže jednat v zájmu pouze lobbystů, eh, včetně lobbystů z finančního a plynového sektoru. Musíme přesvědčit Evropu, aby vytvořila solidární energetickou unii založenou na uhlí a právě tak na společných vyjednáváních o cenách zemního plynu, e, která by, která by ukázaly, e, že neuhl, neuhelná ekonomika je naprostý nesmysl. Kolega Luke. Pane předsedo, Řecko zvolilo a národ se vyjádřil. Poté, co jsme celá léta měli systém hospodářsko-politického řízení, které bylo přetaveno do, který byl přetaven do celé řady smluv a právních předpisů, říká řecký národ ne. Neakceptuje kritéria, která přicházejí z evropské úrovně, má svou vlastní vůli. Tím eh, se naskýtá pro EU problém, jakým způsobem se postavit ke skutečnosti, že zde se projevila demokratická vůle národa, lidu. Jakým způsobem můžeme se trvat na těch doporučeních a legislativě z EU, když řecký národ v demokratické volbě řekl, že si to takto nepřeje. Celý problém ukazuje, jak velký je konflikt mezi nějakým tím nárokem Evropské unie eh, řídit státy a mezi vůlí národa jít svou vlastní cestou. Musíme se vrátit zpět k doložce, kde nebudeme mít, tedy doložku o pomoci, kde budeme mít eh, vlastně svrchované ekonomicko-politické jednání, což je jediná možnost, jak se vrátit zpět k odpovědnosti členských států. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Lukemu a nyní má slovo kolega Jakov Včič. Za razliku od eh, slovenského ministra poljoprivrede gospodina Židana, koji... Zde mm, my jsme již eh, oznámili stížnost eh, která se eh, týká eh, používání eh, termínu teranu a já myslím, že je to třeba, aby tento spor s naším sousedem byl vyřešen expertně. Terano to je odrůda vína, která se stovky let již pěstuje na Istrii, týká se spousty vinařů a je to výroba tedy eh, tohoto vína Terano, která je, mm, probíhá vynikající a takže chorvatsky, eh, eh, chorvaté a slovinci a italové by měli spojit síly a vyřešit tento spor o tento název a mm, v podstatě je to součást naší identity a jako osoba z Istrie se nemohu vzdát značky Terano. Čič. Jako Děkuji kolegu Jakovčičovi. Eh, pan kolega Flanagan tady není, takže paní Albiol Busman. Děkuji. Ve Španělsku nyní v poslední době zažíváme zvýšení represe s cílem kriminalizovat sociální protesty a zde eh, eh, vláda tedy a ekonomické síly jednají autoritářským způsobem a výsledek je, že zde e, e, od, od ně, někteří odboráři dostali čtyři roky věznění, Tamarán například e, dostal tři roky kvůli tedy odborářské činnosti a další a další. To jsou takové příklady odsouzených osob a v podstatě máme 300 sociálních aktivistů a odborářů, kteří čekají na soud. A je třeba, aby Evropská komise uznala, že španělský stát negarantuje právo na spravedlivý proces. A i zde mezinárodní instituce odsoudili mm, policejní sílu, která se používá proti manifestujícím a že se s nimi špatně zachází. Jsme vlastně policejní stát a je to mm, přece není v souladu se, mm, se, se, se základními svobodami, o kterých hovoříme. Guzman, Děkuji kolegyně Albiol Guzman a nyní pan kolega Škrlec. Vážení kolegové, já hovořím jménem chorvatských občanů. Znepokojuje nás, jakým způsobem vláda republiky Chorvatsko pokračuje v oblasti těžby ropy v Jaderském moři. Je to důležitý proces pro e, evropskou energetickou bezpečnost a nechceme e, tedy e, ohrozit pracovníky v ekonomickém sektoru který je prospěšný pro Evropskou unii. Minister pro eh, životní prostředí Chorvatska a hydrouhlíková agentura se vyhýbají povinnostem podle evropských směrnic, vyhýbají se postupům eh, veřejných konzultací se, s občany a s ostatní, konzultací s ostatními zeměmi v jaderském regionu. Eh, tím ohrožují veřejné zájmy chorvatských občanů a také znemožňují vládám dalších zemí bránit veřejný zájem svých občanů. Vyzývám tedy chorvatskou vládu, aby respektovala respektovala zákony a implementovala je ve veřejném zájmu. Děkuji kolegu Škrlecovi a nyní eh, kolega Korao. Grazie. Děkuji, děkuji pane předsedo. No dobře, já bych chtěl hovořit eh, o jevu mafie a to vypadá, že v Evropské unii již není priorita, ale eh, jev mafii. to je Eh, skutečně priorita, přece absolutní priorita, protože to určuje korupci eh, i eh, výnosy, nezákonné výnosy se dostávají do rukou teroristů a i to způsobuje chudobu, protože to znamená zneužívání lidí. A my tedy bychom měli skutečně vést koordinovanou e, e, bitvu proti mafiím, pro, měli bychom i mít permanentní monitoring organizovaného zločinu a měli bychom využít na nástroj, e, který máme, abychom garantovali důstojnost a spravedlnost a abychom i e, utnuli e, ty hlavní zdroje, které e, mají tyto mafie, protože to způsobuje pouze chudobu a mizerii. Děkuji, ale kolega Papadakis. Děkuji. Takzvané kvantitativní uvolňování, které provádí EC, Evropská centrální banka a Junckerův balíček financují pouze monopoly a zhoršují utrpení lidu. Vláda Syrizy a nezávislých řeků říká, že dnes eh, hodlají dokonce zohlednit i zájmy koncernů a NATO a tím se ještě prohloubí chudoba řeckého národa. Tedy v Řecku nedošlo k nějakému pozitivnímu obratu.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

tom, že chybí miliony eh, liber, které jim dluží konzervativní vláda Spojeného království. Vlastně eh, jde o, pro, eh, o peníze z operativního programu, na kterém se dohodly všechny členské státy, kromě naší konzervativní vlády. Ta toho nebyla schopná a tudíž se ty peníze nedostaly do těch lokálních struktur, které mm, je očekávali a mm, chovají se tedy nezodpovědně a e, v tom, e, jak nakladají s veřejnými prostředky. 140 milionů liber, 100, 201 e, miliard pro Greater Birmingham, tedy 127 milionů liber pro mm, Staffordshire, 90 pro The Marches, 44 pro Worcestershire, takže tyto regiony tyto peníze nedostávají kvůli konzervativní vládě.

Děkuji kolegovi Zahradilovi a nyní má slovo kolega Pajt, nevím, za to vyslovuji správně, říká pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, musím eh, se zmínit o situaci na Ukrajině, protože konflikt na Ukrajině si žádá okamžitou mezinárodní intervenci, eh, což by byl nejlogičtější způsob, jak, dochá, jak dosáhnout příměří a vyslat mírové jednotky e OSN. Eh, to by byl krok, který by ukončil další územní ztráty Ukrajiny a ukončil by boje. Chtěl bych ale také zdůraznit, že v uplynulých měsících došlo k situacím, kdy se málem srazila civilní letadla eh, s vojenskými letadly. Eh, aktivita ruských vojenských letounů se zvyšuje v evropském vzdušném prostoru, zejména v eh, povalské oblasti a lety s vypnutými komunikačními systémy a transpondery představují velkou hrozbu pro civilní letadla. Znamená to, že pravidla letectví musí být změněna tak, aby eh, vojenské letouny nesměly eh, létat s vypnutými transpondéry. Děkuji kolegu Paetovi a nyní kolega Tarant. Děkuji, pane předsedo. Eh, it's not snadné hovořit o válce Eh, především když eh, jsou do toho zapojeni rusové, ale já eh, jsem sloužil v 80. letech v ruské armádě, takže vím, o čem mluvím. Ukrajina, to je velká krize. HDP je dole a inflace je 25% a rezervy zahraničních měn jsou o polovinu menší. Takže já se ptám, zdali jsme skutečně eh, se zavázali eh, k, pom- k, ke skutečné pomoci vůči eh, Ukrajině. To je důležité teď v těch diskuzích o mm, finančním rámci. Samozřejmě v Evropské unii jsou také další krize, mm, třeba mm, palestinské, palestinská samozpráva každý rok dostává tedy 500 milionů a i Teď e, e, německá kancléřka říká, že bychom měli stejnou částku poskytnout i Ukrajině, když samozřejmě ta velikost je těchto zemí je odlišná. Děkuji. Pan kolega Mach zde není, takže kolega, kolega Christoforu má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Turecko již 40 let okupuje část členského státu EU, tím tedy Evropské svrchované území, což vede ke tragédiím. 200 tisíc kyberských řeků muselo uprchnout. Jsou to asi jediný vnitřní vysídlenci uvnitř EU, ale jsou zde další oběti a také mnoho pohřešovaných, což je skutečně velmi pojdování hodné téma. Turecko nechce otevřít archivy archivy své armády, tak aby bylo možné dohledat pohřešované. Jisté zóny byly vyhlášeny vojenskými oblastmi, tak aby se zabránilo vyšetřování. Bylo například odlečeno 70 neozbrojených eh, z obce naše Dodnes se neví, co se s nimi stalo. Já prosím o to, aby, byly zavedena, aby byla zavedena příslušná opatření proti kandidátské zemi Turecku. Děkuji a není kolegyně Moska. Děkuji, pane předsedo. Vytvoření strategického investičního fondu eh, také má i posílit evropskou integraci, tak jak nám připomíná pan prezident Juncker, předseda Juncker. Proto je třeba přímo zapojit občany do tohoto a tudíž je třeba, abychom nalezli způsob, jak lépe vysvětlit tento potenciál a proč tedy Eh, eh, více nezapojit do tohoto projektu občany. Je třeba nalézt nové formy financování, je třeba je přímo do toho zapojit prostřednictvím různých eh, mikrofinancování, a tak, abychom mm, i, i financovali mm, projekty, které zlepší životy milionů občanů, jako třeba je program Erasmus, a mm, protože to je projekt, program, který který, kterým jsou nadšení, především mladí lidé. A zde existuje velká vůle v Evropě, ale my nejsme schopni nalézt adekvátní reakce a především cesty, jak dostat k ním finance. Je třeba, abychom k tomu přistupovali Odho- odvážně, abychom hledali nové cesty. Děkuji. Děkuji kolegyně Moska a nyní kolegyně Görling. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti, abych vás upozornila na hrubé porušování práv mých voličů. Občané Gibraltaru, kteří jsou také občané Evropské unie, jsou zmíněni v novém návrhu eh, projektu společného evropského nebe. Eh, tam původně eh, Evropská unie chtěla, aby se tento návrh vztahoval plně i na Gibraltar. V březnu 2014 toto plénum schválilo pozměňovací návrh, který vylučuje Gibraltar. Ten, toto hlasování bylo diskriminační a nepřijatelné. Představte si ten povyk, kdybychom vyloučili některé evropské občany na základě Eh, pohlaví nebo etnické příslušnosti. Nyní jsme to ale učinili na základě eh, národnosti. Rada eh, díky Spojenému království to velice oprávněně blokuje a proto evropský občané nyní nemohou se těšit společnému evropskému nebi. Takže já doufám, že toto diskriminační stanovisko bude opuštěno. Děkuji paní kolegyně Gerling a nyní pan Weigl. Hvala lepa, predsedujoči v zelo občutljivem in strateško pomembnem delu evrope divja vojna. Děkuji, pane předsedo eh, zde ve velice citlivé oblasti Evropy je ještě válka. Eh, my jsme po mnoho let sledovali informace, které se týkaly eh, bojišť na Balkáně, ale tyto obrázky se nám vrací. Je zde mnoho lidí, které hledají řešení a utíkají z domovů. To jsou civilisté, to jsou oběti eh, těchto eh, konfrontací. Takže zde máme novou generaci dětí uprchlíků, a proč eh, jsme nebyli schopni tomu předejít eh, třeba eh, různými efektivními opatřeními, efektivním vyjednáváním a tak ochránit civilisty? Je třeba abychom mm, viděli válku taká, taková, jaká je. Válka nedělá rozdíly mezi obětmi. Oběti můžou být různých mm, povah. Kolega Kalinovský. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 19 stycznia. Děkuji, pane předsedo. 19. ledna francouzský ministr zemědělství eh, nás informoval, že eh, uzavřel bilaterální dohodu s Ruskou federací o vývozu vepřového masa, což je skandální porušení evropských předpisů. Komise byla informována o probíhajících vyjednáváních, ale neudělala nic pro to, aby tento proces zastavila. Evropské vztahy s Ruskem jsou nesmírně důležitou záležitostí. Ruská federace už se mnohokrát pokusila rozbít naši jednotu. My jsme zavedli embargo na vývoz evropských produktů do Ruska, e, probíhá vleklý ozbrojený konflikt na Ukrajině. Všichni víme, že je to jedno a to tež, takže nesmíme dopustit e, nějakou nejednotu musíme zůstat svorní a já vyzývám komisi, aby plnila svůj úkol. Děkuji kolegu Kalinovskému a nyní e, paní Kirten Darling. Děkuji. V roce 1984 74 loďařů ze společnosti Camel Laird byli vězněni pro 30, po 30 dnů a ztratili svá důchodová práva, protože stávkovali proti politicky motivovanému propouštění. Eh, Eddie Marnell nyní eh, vysvětlil, že přestože žádný eh, zákon nebyl porušen, stávkující se nikdy nedostali, proč tomu tak bylo Vyšetřování těchto velkých historických justičních omylů ukázalo, že tehdy existovaly tajné vládní plány na uzavírání eh, továren a konzervativní eh, politici eh, tlačili na eskalování průmyslových sporů. Přístup k oficiálním dokumentům je nutný, abychom zjednali spravedlnost. Tito dělníci se, základní práva těchto dělníků byla porušena a komise by měla zatlačit na britskou vládu, aby zveřejnila patřičné dokumenty, aby se dělníci ze společnosti Kemler eh, po dlouhé době dočkali spravedlnosti. Děkuji kolegyni Kirsten Darling a nyní kolega Mato. Děkuji, pane předsedo. Eh, Gibraltar, já ale o tom mluvit nebudu. Já chci hovořit o eh, eh, výzkumu vědě v příštích letech. Ve Španělsku, konkrétně na Kanárských ostravech, máme nejlepší astronomické centrum na světě a i astrofyzika tam je velice pokročila na Kanárských ostrovech. Již 30 let tam i spolupracujeme a poskytujeme vědecké poznatky do Evropy. A nyní toto centrum spolupracuje s dalšími výzkumy výzkumnými centry a proto, aby eh, Kanarské ostravy eh, mohly mít umístěný teleskop, který eh, bude globálním projektem, který bude podporován španělskou vládou a který umožní, aby tato instituce, tato observatoř mohla rozvíjet špičkovou vědu v Evropě. A i zde tento teleskop bude znamenat kvalitativní skok a bude to nový impuls pro toto centrum astrofyziky fyzické centrum na Kanárských ostravech. A já tedy chci, aby tento projekt měl eh, podporu. Děkuji. Děkuji kolegu Matovi a nyní kolegyně Rodríguez Piñero Fernández. V roce 2006 Evropská investiční banka dala 800 milionů euro na půjčkách eh, Valencii, proto aby se tam financoval eh, program Kreaskola, kterým se mají zlepšit školy a podobná zařízení. A le, teď je tady ten program ve velkém e, skluzu, protože e, i tisíce, e, tisíce žáků tam studuje v hrozných podmínkách, protože tyto školy nedostaly prostředky. Tedy je třeba přijmout opatření, aby kraj Valencie plnil svoji odpovědnost a renovoval tyto školy. A to především mám na mysli jednu školu ve městě Kremona, jehož žáci osm let eh, studují v takových barácích, v různých podmínkách a tam se vytvořila taková platforma, kde oni se snaží eh, eh, apelovat a stěžují si, protože místní vláda neplní své sliby a je třeba, aby, protože spíše se snaží, aby toto školící centrum nebo tato škola zmizela. A e, to jsou, je třeba tedy, abychom ale zajistili, že nebudou školáci trpět tím, že vlády neplní své závazky. Děkuji kolegyně Rodriguez Pinheiro Fernandez, nyní kolegyně kolega Valenca. Děkuji vám, pane předsedo. pondělí na schůzi eh, ministrů zemědělství v radě. Eh, komise prohlásila, že nepovolí členským státům uzavírat bilaterální dohody s Ruskem v oblasti eh, exportu vepřového masa. A myslím si, že tato situace je nepřijatelná. Rusko chce vytvářet rozkoly v Evropě, proto nemůžeme tolerovat žádné diskriminační praktiky vůči žádnému členskému státu pokud jde o kontakty a vyjednávání s Ruskem, a právě tak v krizových situacích a zejména tváří v tvář napjaté situaci na Ukrajině musíme být solidární a jednotní. Děkuji. Děkuji kolegu Valencovi, nyní kolega Nekov. Уважаеми господин председател, заради огромния брой конфликти po света. Pane předsedo, Vzhledem k velkému počtu konfliktů na světě více než 5 milionů osob bylo vysídleno a 7 milionů muselo opustit v minulém roce své bydliště. V posledních dvou letech 18 milionů migrantů, imigrantů eh, žádalo o azyl v Bulharsku a dalších 8 tisíc, pardon, 7 tisíc mm, eh, dostalo azyl a dalších 8 tisíc požádalo. To je situace velice těžká pro Bulharsko, poněvadž potom tyto osoby zůstanou na území, protože jsme prvním státem, na jehož území eh, vstoupili. A proto je třeba položit významnou otázku, a to eh, integrace do šengenského prostoru. To je a otázka uprchlíků. Tyto dvě otázky jsou úzce propojeny se otázkou eh, vnějších hranic Bulharska a je třeba, aby si tato otázka našla místo v pracovním programu komise. Vstup Bulharska do Schengenu musí být prioritou nejenom pro Bulharsko, ale pro celou Evropu. Děkuji. Děkuji kolegovi Nekovovi a nyní paní kolegyně Šojdrová. Mikro vážené kolegyně vážení kolegové ráda bych vás upozornila na skutečnost že

Děkuji kolegyni Šojdrové a nyní pan kolega Brennan. Děkuji, pane předsedo. E, minulý pátek jsem navštívil e, mlékaře v svém volebním obvodu v Northumberlandu. Setkal jsem se s, se zemědělci e, Richardem a Denisem, kteří mají na své farmě 300 krav a vlivem klesající ceny mléka v posledních měsících nyní zažívají propad příjmu o čtvrt milionu liber a bojují o holé přežití, stejně jako všichni mlékaři ve Spojeném království. Co je potřeba s tím udělat? Zákazníci mohou udělat to, že požádají vedoucí svých supermarketů eh, a o informace zda platí férovou cenu za mléko, které je v supermarketech k prodeji. Síla zákazníků může přispět k férové ceně pro naše mlékaře. Je správné, že mlékaři e, dojí krávy, ale není správné, když supermarkety a zákazníci dojí mlékaře. Vielen Dank, Děkuji mnohokrát kolegovi Brennanovi. Tímto jsme ukončili jednominutové projevy. Máme ještě dvě sdělení z frakce Tenesam žádost, abych jmenován e, pana Amjada Bašíra na místo pana Sjeda Kamila členem výboru AFET. E. Pokud nebudete mít žádné námitky, a není tomu tak, tak je to to jmenování tímto schválené druhé sdělení pan Georgius Katrugalo se